Hey. Colleagues, um... Milí kolegové, ráda bych zahájila toto zasedání našeho výboru. Vítám vás srdečně po eh, letní přestávce. Zdá se, že korona opatření jsou stále s námi a budeme pokračovat jako doposud. Pro některé z nás znamenala dovolená trochu více času na rozmyšlenou, ale stále ještě zde máme dvouhodinový limit na zasedání a pak je hodinová pauza a opět dvě hodiny. Zároveň jsme povinni dodržovat distanční opatření a i mít na ústech roušky, pokud zrovna nehovoříme. I když jste připojeni vzdáleně, máte možnost hovořit svou mateřštinou. Máme zde tlumočení eh, do francouzštiny, němčiny a z italštiny, angličtiny, španělštiny, češtiny, polštiny, nizozemštiny a rumunštiny. Samozřejmě vás vybízím k tomu, abyste si sundali roušku, když hovoříte, aby vám tlumočníci lépe rozuměli a nehovořte příliš rychle. Všechno to znáte, ono se to vždy vyplatí dodržovat. Z důvodu dvouhodinového limitu zasedání máme rovněž přísná časová opatření, pokud si takto mohu dovolit to popsat. Máme rovněž web streaming, který se koná a vše se koná v režimu elektronického zasedání. A ještě předtím jsem se vlastně měla bývala zeptat, zda jste ochotní přijmout pořad jednání. Pokud nevidím, že by byl někdo proti, ani ze strany distančních účastníků, Zdá se, že všichni souhlasíte, tímto tedy prohlašujeme eh, pořad jednání za schválený. Bod číslo 3. Schválení zápisu ze schůzí. To je jednak 29. červen a 6. a 7. červenec. Jako vždy budou považovány za schválené tyto zápisy, pokud se do konce tohoto zasedání nikdo neozve. Čímž se dostáváme k bodům 4, 5 a 6 našeho pořadu jednání. To je distanční hlasování ke složkám, které najdete ve své dokumentaci. Nejdříve si musíme ověřit, zda zde máme kvorum, zda jsme usnášení schopní. Spočítáme si tedy jednak, koho zde máme přímo v sále a zároveň se obracím na naše distanční účastníky, aby si aktivovali svůj knoflík v interakci. Prosím, zmáčkněte eh, tento knoflík, je to stejné jako před letní přestávkou, abychom hm, věděli, kolik nás je. Tady prosím ti, kdo jsou zde v sále, nechť použijí hlasovací kartu? Nebo jak to uděláme? Obrací se paní předsedkyně na svého tajemníka. Ano, je nás 22, jsme tedy usnášení schopní, což znamená, že můžeme přikročit k hlasování. Tímto tedy zahajuje hlasování. Týká se všech položek 4, 5 a 6 a hlasování ukončíme v 15 hodin 20 minut bruselského času aby měli možnost hlasovat všichni. Prosím, hlasujte pomocí buď tiskopisu, anebo aplikace. Pokud chcete hlasovat tiskopisem, musíte jej podepsat, vyplnit ručně a vyslat do hlasové strán- schránky. Výsledek prvního hlasovacího kola bude oznámen zítra dopoledne. Prosím, připomínám ještě všem, že stále ještě nás čeká konečné hlasování eh, ke stejným záležitostem zítra. Dobrá, tím pádem se můžeme začít věnovat bodu číslo 8, protože sedmička se posouvá do budoucna. Nový akční plán pro oběhové hospodářství máme zde paní zpravodajku Ano Kavaciny z eh, politické skupiny zelených. Dnes zvažujeme návrh stanoviska, e, máme přístup v rámci e, pravidla 57 e, tam je tím rozhodujícím výborem Envy a já už bez průtahu uděluji slovo paní zpravodajce na maximum pět minut. Máte slovo, ano. Um, yeah, thank you so much and... Uh, Děkuji vám. Jsem velice ráda, že vás opět všechny zde vidím po letní přestávce. Jak jste pravděpodobně všichni už zjistili, paní komisařka von der Leyenová neustále zdůrazňuje ve svých prohlášeních, že oběhové hospodářství je jedním ze z pilířů eh, zeleného dílu a že je ne, eh, oddělitelnou součástí naplňování zelené ekonomiky na čem si myslím záleží zejména je znovu promyslet náš přístup a rovněž i způsob, jak se hodnotí výrobky, protože zatím se uvažuje pouze buď o surovinách nebo o odpadech, ale my nyní to musíme prokreslit ten kruh. Musíme si uvědomit, že je, záleží na tom, zda ten výrobek lze použít znovu, zda jej lze opravit, zda je možné jej opět vyspravit či opravit. A komise v únoru přišla s určitým návrhem, což je velice zajímavá záležitost. Zajímavý dokument, je tam hodně těch záležitostí, o něž parlament už um, se snažil eh, prát historicky mnoho let. Chceme, aby byly výrobky udržitelnější a tam už máme mnohé, čím se můžeme inspirovat. Nyní záleží na tom a je rozhodující, aby tento náš Evropský parlament si k tomu vytvořil vlastní pozici, aby se postavil k té legislativě, k oběhovému hospodářství, která nás bude doprovázet jak letos, tak příští rok. Tedy já ve svém stanovisku, jak jste už pravděpodobně zjistili, se snažím soustředit na mnoho oblastí, které už komise zmiňuje a které najdeme v jejich akčním plánu zacházíme snad trošičku dále, než jak to pojela komise, protože nám jde o horizontální směrnici o udržitelných výrobcích. Zatím to bylo spíše odvětvové. Tam se vždy hovořilo o tom, že to či ono by mělo být udržitelnější, či že by mělo mít delší životnost. Ale nyní já se domnívám, že je důležité se shodnout na tom, co vše spojuje, to, co je společné pro všechny výrobky, díky čemu budou všechny udržitelnější a všichni budou mít rovné podmínky, když s nimi na trh přicházejí. Proto jdeme o krůček dál, než to navrhuje komise a snažíme se rovněž uvažovat inovativním způsobem tak, aby mohla vzniknout smysluplná směrnice v konečném důsledku. Rovněž na čem se domnívám záleží, je právo na opravu. To už říká i komise. Aby informace o tom, zda je výrobek opravitelný a zda jej lze poddat údržbě, aby spotřebitel o tom měl informaci už když si ten výrobek pořizuje. Tam je klíčem standardizace, normotvorba, tak, aby všechny výrobky byly snáze opravitelné do budoucna. I to ve svém stanovisku zdůraznuji. Zároveň se domnívám, a na tom rovněž záleží, mít silný nástroj, který by měly mít eh, veřejné orgány, například při zadávání veřejných zakázek ono se nám neustále objevuje na půdě tohoto výboru ten motiv. Jedná se o zajímavou oblast veřejných politik. To ozelenění veřejných zakázek by mělo být do budoucna povinné v rámci zadávání veřejných zakázek všude v EU, abychom měli silnější páku, aby mohli veřejné orgány vést svým příkladem a aby mohli podporovat udržitelnější výrobky v celé EU. A závěrem se domníváme, že i transparentnost a dobré kvalitní informace pro spotřebitele, přehledné informace na tom záleží všem, ale zejména nám. Chceme posílit tržní orgány dohledu, chceme mít transparentnost a eh, myslíme si, že by měl existovat takový digitální pas výrobku, tak, aby každý spotřebitel věděl, z čeho si vybírá. Budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy Doufám, že to zásadní si získá většinu už nyní. Všichni se dokážeme přece shodnout v tom, že oběhová ekonomika je zásadní nástroj pro implementaci zeleného dílu a zároveň pro tvorbu nových podnikatelských eh, možností. Děkuji. Anna, um, ehm, we... Děkuji, ano. A nyní si vyslechneme stínové zpravodaje. Každý z, nás, z nich má dvě a půl minuty. Jako první pan Arima místo Ružitún. Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Já si dovolím dnes zde eh, přečíst text vážené kolegyně Ružitun, která zde eh, z nezbytných důvodů nemůže být. Jsem rád, že se nás, náš výbor rozhodl předat toto stanovisko komici eh, k novému plánu oběhové ekonomiky předložit a že se tím zabývá výrob NV. Jedná se o nesmírně významné téma, právě jsme už to slyšeli, jak pro spotřebitele, tak ale i pro podnikatele. V tom, jak to uvádíte, paní Kavacíny, tak vám děkuji a mm, myslím si, že je to diskuse relevantní pro všechny. Je to důležité pro všechna odvětví, ale každé odvětví má svá specifika a je často obtížné najít univerzální řešení. Z tohoto důvodu se domnívám, že i náš výbor by se měl soustředit na naše výhradní oblasti působnosti. Jak to, zda budou disponibilně například eh, náhradní díly, právo na opravu, opravitelnost, varování před greenwashingem a zejména v oblasti i KT a eh, nabíjecích eh, přístrojů. 14 milionů ehm, odpadu v elektronické oblasti se v celém světě generuje a proto se tím musíme zabývat zejména. Jak si vzpomínáte, v lednu jsme iniciovali plenární rozpravu i e, s usnesením, které vyzývá komisi k tomu, aby jednala a abychom měli skutečně jednotnou nabíječku na, k mobilním telefonům a to nejpozději do července letošního roku. To už uběhlo ta lhůta a nyní musíme na komisi apelovat, aby zkoumala, jak situace vypadá. Zároveň doufáme, že brzy padnou silná politická rozhodnutí a důležité signály, protože to naši spotřebitelé čekají. Čekají už více než 10 let. Eh, v tomto krátkém prohlášení bohužel nemám možnost se vyjádřit k ostatním záležitostem, které rovněž považuji za důležité. Doufám ale, že na zasedání stínových zpravodajů se nám podaří si vyměnit naše zkušenosti a poznatky a doufám, že se to projeví jak u nás, tak i v ostatních výborech toto téma. Předsedající děkuji a za SAD paní Biana Borza. I guess remotely pravděpodobně distančně. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi poděkovat zpravodajce za předložení tohoto stanoviska. Já si myslím, že je velice důležité, abychom zůstali ambiciozní v této oblasti. S tímto programem jsme schopni docílit mnohem efektivnější transformace a to zvláště v návaznosti na probíhající krizi. Paní předsedkyně přerušuje vystoupení, protože došlo k narušení spojení a spojení je rušeno, jak říká paní předsedkyně, zřejmě internetovým připojením poslankyně. We'll find out what's, what's going on. Zjistíme tedy nejprve, co se stalo a v čem byl problém. Okay. Um... Můžeme to prosím zkusit ještě jednou? Pokusíme se zopakovat spojení. Nejprve však přejdeme Sandro Gorzi za Reňu, který vystoupí jako první a potom se vrátíme k paní kolegyně. Děkuji paní předsedkyně. V prvé řadě děkuji zpravodajce za vynikající podkladový materiál, který odráží hlavní témata, kterým se prvořadě věnujeme ohledně udržitelného jednotného trhu a příslušné zprávy. Myslím, že zde je určitá návaznost a jednotnost my jsme si stanovili velmi ambiciozní cíle, chceme zelenou dohodu, chceme být udržitelným jednotným trhem, který je nejsilnějším na světě. Myslím, že to jsou ambice, které musíme ukázat. Potřebujeme také Evropu, která má jednotné normy eh, a pracuje s udržitelnými výrobci. Proto si tak cením tohoto textu, protože se domnívám, že se ubírá právě tímto žádoucím směrem. Jde o zdárné řešení, o které nám jde, aniž bychom navyšovali eh, potíže. Chceme také zlepšit regulační rámec a musíme si uvědomit, že zde je třeba rozlišovat mezi jednotlivými výrobky, které se uvádějí na trh musíme posílit realizaci a naplňování a prosazování stávajících pravidel. Musíme takto hovořit se spotřebiteli, musíme zezelenit veřejné nabídky a musíme také posílit kulturu oprav a údržby. Když se podíváme na kompetence našeho výboru, tak to jsou v podstatě naše priority a proto si myslím, že je ta zpráva tak velmi kvalitní, jelikož se věnuje právě těmto nejdůležitějším tématům, ačkoliv každému jinak podrobně, ale je to rozhodně dobrý podkladový materiál. Je to dobrý začátek, je to schůdný kompromis k této otázce. Jsme schopni předložit ambiciozní vstupní materiál pro výbor pro životní prostředí. Jak již říkala kolegyně, naším cílem musí být zatlačit na komisi. Je celá zřejmé, že v novém období, v novém funkčním období musí komise předkládat nové předpisy a to eh, v tom směru, aby jednotný trh byl silnější. A právě na tomto musíme pracovat. My jsme se snažili už v případě zprávy Koma na toto upozorňovat, ale tehdy se nám nepovedlo dosáhnout cíle, o němž nyní hovoří Anna Cavacini ve svém stanovisku. Děkuji, děkuji, Alessandro, já se pokusím znovu navázat spojení s Bianou Horsan, jestli se to podaří tentokrát. Neslyšíme vás, Beliano. Mrs. Borzan, you can press the speak button. Yeah, okay. Dobře, slyšeli jste něco z toho, co jsem říkala? Ne, neslyšeli. Nikoli. Dobře tedy, tak já vám to řeknu ještě po třetí a poděkuji po třetí paní zpravodajce za toto vynikající stanovisko. Myslím, že je velice důležité, abychom zachovali vysoce ambiciozní program, který uh, podepírá zelená dohoda. Musí se nám podařit dosáhnout transformace naší ekonomiky, musí se nám podařit dosáhnout obnovy po krizi COVID. Já chápu ta omezení, s nimiž zde pracujeme, ale stotožňuji se zcela s těmi prioritami které se zde objevují. Já souhlasím s tím, že potřebujeme horizontální přístup, abychom podpořili udržitelnou spotřebu, nesmí být produkty předčasně likvidovány, měla by, měla, mělo by se zapracovat na delší životnosti, mělo by se zapracovat na delší záruce v závislosti na životnosti výrobku. Ačkoliv souhlasím s tím, že bychom měli podle právních záruk eh, podpořit opravy, spotřebitel si musí být schopen vybrat a já předložím i pozměňovací návrh k podpoře nových podnikatelských modelů a sociálních podniků, jako jsou třeba internetové služby. To jsou nové formy marketingu produktů, které by mohly nabídnout tuto možnost a prodloužit životnost. A navíc by mohly také přinést větší zaměstnanost. Chtěla bych, abychom vypracovali komplexní strategii. A také abychom pracovali na souladu eh, dovážených produktů s normami Evropské unie. Nesmíme zapomínat na pracovní práva, lidská práva, sociální normy a normy životního prostředí. A na to nesmíme zapomínat, když vyjednáváme o budoucích obchodech. Měli bychom nabídnout všechny tyto nástroje a podpořit udržitelnou spotřebu. Veřejné nabídky jsou velice důležitým nástrojem při dosahování tohoto cíle, ale my musíme navíc ještě také dát víc možností do ruku spotřebiteli samému, aby měl možnost si vybrat tu nejatraktivnější nabídku, která se mu nabízí. Děkuji, Biano. Děkuji a přejdeme k ID. Pan Jérôme bude nahrazovat paní Bukhart. Merci, Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také paní Kavazíny za její zprávu, kterou jsem si přečetla velice pozorně. Souhlasíme, eh, situace, kde se lidé i věci neustále nahrazují, to není Evropa, kterou bychom si představovali. Eh, my, moje babička měla ledničku, která vydržela 50 let, ale teď máme tu program, to programové zastarávání, takže eh, věci dlouho nevydrží, to všichni víme. Myslím si, že je také třeba prodloužit prodloužit minimální záruky u některých výrobků. Dva roky často nestačí, pět nebo deset let je možné, například v Koreji to takto dělají. Také je eh, třeba ukončit eh, vlastně tu praxi, že si koupíte výrobek, který je eh, sice levný, například tiskárna, ale pak se vám to prodraží na tiskových tonerových kartuších. Paní eh, Kavacíny eh, zmiňuje celý cyklus výrobků i opravy a my podporujeme to vaši snahu chránit evropské spotřebitele. Souhlasíme s označováním i s kontrolami, ale v té zprávě nám eh, chybí zaměření na evropské výrobce, protože pokud nebudeme mít dostatečné vzdělávání lidí, tak nebudeme mít ani kvalifikované výrobce. Potřebujeme také závazná opatření v oblasti e, sociální a environmentální, například pokud jde o vypisování veřejných zakázek. Je třeba bojovat e, proti odpadům, e, je třeba si uvědomit, že ty výrobky někdy vyrábějí děti na druhé části, na druhém konci světa. Je třeba lokálně vyrábět i spotřebovávat. Nechceme už věci stále nahrazovat, ale důležité je, abychom především nenahrazovali stále lidi a přejeme si proto i na tomto cíli s vámi spolupracovat. Děkuji mnohokrát paní Žoron za EKR paní Beata Mazurek. In... Sorry, it's me, Madam Chairman. Já se oblouvám, paní předsedkyně, vystoupím já. Ano, samozřejmě, pan Bělan. Ano, bohužel naše stínová zpravodajka Beata Mazurek se nemohla zúčastnit dnešního jednání, ale požádala mne, abych eh, přečetl její slova, která se psala. Já bych v první řadě nejraději eh, velice srdečně rád poděkoval zpravodajce. Některé ty téze jsou skutečně odvážné. Ona apeluje na to, abychom byli legislativně odvážní naš, podle našeho názoru uskutečnění oběhového hospodářství je jedním z eh, skutečně reálných a zároveň potenciálně um, iniciativ společného trhu, které se nám vyplácí eh, v rámci zeleného dílu. Zároveň nesmíme zapomínat ani na naše podniky, ani na naše spotřebitele, kteří stále ještě doplácejí na ten hospodářský šok, který způsobil COVID. Proto je třeba tam tento motiv eh, doplnit, rozložit vše na etapy a zároveň učinit lhůty reálnější pokud nám budou scházet prostředky na investice, tak i tak bude to znamenat blokování či nenaplnění těch cílů a zároveň ztrátu pracovních nít. Proto se domníváme, že spíše než to pojímat striktně z právního pohledu, musíme se spíše věnovat přáním spotřebitele tak, aby je bylo možné naplnit a spíše vybízet podnikatele, aby se chovali udělali jinak. Pokud nebudeme mít za sebou eh, občany, tak ani ten nejlepší zákon nic nevyřeší. Děkuji. Thank you, Mr. Bilan. And then for... Děkuji, pane Bělané, a za GUE NGL Ansofi Pelletier. Merci, madame. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní zpravodajce. Máme zde krizovou ekologickou situaci. Musíme využívat veškerých řešení, která máme k dispozici, abychom snížili dopady na životní prostředí a v podstatě zcela přeměnit náš model vývoje, ale musíme také hledat okamžitá řešení s pozitivními externalitami. A to je právě případ oběhového hospodářství, které eh, tvoří ten eh, dobrý cyklus, to znamená opravy, recyklace a další. Paní zpravodajko, v tomto směru eh, jak si eh, jdete eh, správně, například pokud jde o označování výrobků, jejich trvanlivost a podobně. Pokud jde o právo na opravu ze strany spotřebitelů. Myslím si, že nad tím by se celý náš výbor měl zamyslet. Je to důležité pro ochranu spotřebitelů a jejich kupní síly. Dále zde musí být možnost využívat náhradní díly, což je naprosto zásadní pro to, aby ty výrobky trvaly déle. A e, také je třeba respektovat e, další příslušné normy. Bylo by dobré posílit e, tu vaši zprávu tak, aby to odvětví Eh, jak si eh, oběhové ekonomiky bylo lépe kontrolováno. Mělo by to zasahovat celý ten cyklus od těžby eh, surovin a materiálů až po ukončení činnosti toho výrobku. A mělo by to být tedy hodnoceno z hlediska dopadu na životním prostředí. Je třeba si uvědomit, že produkty jsou často vyráběny v zemích mimo Evropu, které obtížněji čelí důsledkům Eh, život, eh, znečišťování životního prostředí. A také bychom měli zrušit to programové zastarávání, ať jde o ledničky či mobily nebo tiskárny. A potom jsou zde další odvětví, kde se na recyklaci tolik nemyslí, například oděvní průmysl, který ale je velkým zdrojem znečišťování. Takže děkuji paní Kavacíny za vaši zprávu. Určitě můžeme eh, pracovat společně na tom, abychom ten text posílili, abychom přinesli skutečně efektivní odpovědi a reagovali na to nebezpečí, které zde je. Děkuji mnohokrát paní eh, Peletě. Máme čas také na Catch the Eye, takže pokud se hlásí někteří další členové, buď eh, ti, kteří sedí zde v sále, anebo i kteří jsou připojeni přes video, tak nám to řekněte, přihlašte se. Z remotu se nikdo nehlásí, v sále se také nikdo nehlásí, takže to znamená, že dáme slovo zpět paní zpravodajce Kavacíny tak, aby max, maximálně třech minutách naši diskusi shrnula. Děkuji mnohokrát, já si myslím, že to určitě stihnu dříve, tak abychom uh, mohli jít dál. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a také jejich zástupcům za uh, přínosné a podnětné vstupy. Mám pocit, že velká většina lidí zde v sále, která se vyjádřila, souhlasí vlastně s mým uh, přístupem, s mými prioritami a souhlasí také s tím, že potřebujeme určité ambiciozní legislativní kroky v budoucnosti. Já se velice těším také na vaše případné pozměňovací návrhy a na setkání se novými zpravodaji, které poté po uplynutí té lhůty svoláme a těším se na úzkou spolupráci na tomto návrhu. Děkuji, ano. A lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku je 9. září poledne. To už asi víte. Tímto uzavírám bod číslo 8 našeho pořadu jednání a můžeme přejít k bodu číslo 9. To je diskuse k pozměňovacím návrhům ke zprávě o nové strategii pro evropské malé a střední podniky. Zpravodajkou je paní Líse Schreinemacher za Renew. Měli jsme zde podle pravidla 56 eh, stanovisko od ITRE. 16. června zpravodajka rozdala eh, návrh stanoviska, ale protože se kalendář změnil kvůli covidu, tak dosud nebyla schopná předložit v našem výboru své stanovisko. My jsme mezi tím obdrželi 81 pozměňovacích návrhů a cílem té dnešní diskuse je eh, v první řadě vyslechnout si počáteční stanovisko paní zpravodajky k tomuto návrhu a poté si vyměnit měnit názory. Hlasovat by se měl 28. září, protože v ITRE se pak bude hlasovat 27. října. A nyní předávám slovo paní zpravodajce. Máte maximálně 6 minut. Prosím, máte slovo, asi jste připojena na dálku. Ano, děkuji paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že vás všechny vidím, ať jste zde v, Brusel, ať jste v Bruselu nebo doma ve svých členských státech. Já bych nejprve stručně řekla, jak to stanovisko vypadá a pak budu komentovat pozměňovací návrhy, které jsme obdrželi. Určitě není pochyb eh, o tom, že malé a střední podniky jsou velice důležitým faktorem v našem hospodářství. Já jsem velice ráda, že komise zveřejnila ambiciózní eh, strategii pro tyto podniky, kde se zabývá digitalizací, regulační zátěží a zlepšením eh, přístupu na trh mezi jinými tématy. Je to opravdu slibný začátek, ta strategie. My jsme samozřejmě byli omezeni délkou stanoviska, proto jsme se museli rozhodnout, která témata do něj zařadit. V první řadě ta strategie eh, malých a středních podniků byla před, eh, zveřejněna těsně před covidem a mnohé malé a střední podniky byly, jak víte, touto krizí závažně zasaženy a já si proto myslím, že je velice důležité eh, zdůraznit, že implementace z té strategie by se měla zaměřit na podporu podniků, aby se vůbec udrželi, aby dokázali jaksi přežít protože mnohé bojují o život. Dále, pokud eh, chceme, aby se našim malým a středním podnikům dařilo, musíme zajistit řádné fungování vnitřního trhu, protože je důležité, aby tam nebyla příliš velká regulační zátěž, aby byla co nejmenší. Týká se to také trhu s veřejnými zakázkami, ty, ta nabídková řízení by měla být zjednodušená a malé a střední podniky by měly dostat příležitost využívat digitálních nástrojů a platform na to, aby se mohly hlásit do nabídkových řízení přeshraničně. Dále zdůrazňujeme úlohu dat v digitální ekonomice. Myslím si, že je velice důležité vybudovat eh, prostory pro bezpečné sdílení dat. A na závěr jsem se ještě chtěla zmínit o směrnici o spožděných platbách. Mnohé malé a střední podniky nám říkají, že spožděné platby jsou pro ně skutečně závažným problémem a se by měla využívat eh, monetární eh, a další nástroje, aby platby eh, náležitě vymáhala. Jak již bylo řečeno, obdrželi jsme 81 pozměňovacích návrhů. Chtěla bych poděkovat všem, kteří na nich pracovali. Objevuje se tam celá řada velice zajímavých zajímavých podnětů, které budou představovat cený přínos k tomu stanovisku. Několik eh, příkladů. Například jste zmiňovali eh, důležitost toho, aby vnitř, eh, hranice vnitřního trhu zůstaly otevřené, aby se zlepšil přístup k financování, aby se lépe koordinovala národní, evropská, regionální a lokální úroveň a Některé návrhy požadují po komisi revizi strategie pro malé a střední podniky. Já s tím souhlasím, ale komise již řekla, že neplánuje tu strategii revidovat. Já s tím souhlasím, protože se domnívám, že ta strategie je stále ještě aktuální ale lze ji použít jako východisko pro další podporu. A ta revize, ten přeskum, to by trvalo hodně dlouho a my ten čas nyní nemáme. Je zde také několik pozměňovacích návrhů, které požadují o revize definice toho, co je malý a střední podnik – a to stanovisko jsme nemohli psát do nekonečna, bylo určitým způsobem omezeno a proto jsem se rozhodla nezabývat e, se příliš tou možnou změnou definice. Nyní pracujeme na kompromisních pozměňovacích návrzích, co nejdříve je předložíme stínovým zpravodajům a jinak se velice těším na jakékoliv další komentáře ze strany stínových zpravodajů. Děkuji. Um, Děkuji vám. A nyní se pustíme do diskuse stínových zpravodajů. Jako první pan Stefanič za EPP. Máte maximum tři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji zpravodajce za její otevřenost a zároveň za konstruktivní přístup. Domnívám se, že ta strategie je skutečně na čase. Všichni vidíme, že právě průběhu koronakrize. Tato krize dopadla hlavně na malé střední podniky a proto jim musíme pomoct zejména. Z pohledu pozměňovací návrhu zde máme takové tři zásadní skupiny. Za prvé přístup k finančním zdrojům, za druhé skupina pozměňovacích návrhů, která se týká podpory digitalizace a třetí skupina, která se týká nezatěžující byrokracie. V té první skupině přístupu k financím, tam se jedná o zásadní věc pro většinu malých středních podniků. Jak přemostit eh, tu um, nedostatečnou likviditu, jak se umět obracet uh, v v tom finančním smyslu. Pak digitalizace. Tam zatím čteme, že pouze 70% současných malých středních podniků je uspokojivě digitalizována, tedy je tam co dohánět. Třetí skupina, byrokracie. Tam bych rád zdůraznil skutečnost, která vyplývá z posledního Eh, z posledních statistik, že právě byrokracie je jednou z hlavních překážek pro většinu z nich, eh, překážek růstu. Musíme se tedy právě na odbourávání byrokracie soustředit a zároveň na zlepšení podmínek na společném trhu. Zásadní lepší přístup ke společnému trhu pro malé střední podniky. Těším se tedy na budoucí spolupráci. Děkuji a za SAD to nebude pan Benitej, ale pan Angel Rual. Ano, děkuji paní předsedající, že zde mohu zastupovat kolegu Brandel Benifaje. V první řadě bych Děkuji paní Schreimarker za dobrý, kvalitní návrh stanoviska. Všichni E, můžeme souhlasit s tím zásadním, co obsahuje, ale přesto jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů, která se snaží vyjasnit ty koncepty e, některé a zdůraznit to, na čem záleží nám. Zejména to, že na mnoho malých středních podniků dopadají hodnotové řetězce a zejména v době e, covidu. Tam je to zásadní pozměňovací návrh, totiž, že ty podniky, kterými otřásala pandemie, potřebují rychlé řešení, protože se jim úplně změnil celounijní kontext. Pokud chceme, aby nám mnoho těch mikropodniků vůbec přežilo, tak musíme změnit ty ekosystémy, hodnotové řetězce i dodavatelské řetězce i ostatní eh, záležitosti, o nich se zmiňujete, tedy přístup k financím, k informacím, k trhům, jsou důležité. A stále ještě nedostatečný přístup k zadávání zakázek a účast v ozeleňování. Mm, to, že by se Evropa měla skutečně výjimečně snažit um, ošetřit tuto záležitost, je dobrou známkou toho, že ten fond obnovy z minulého července funguje a má šanci těmto podnikům pomoct. Chceme, abychom rostli a oživovali Evropu právě díky těmto malým středním podnikům. Nesmíme selhat. Okénko um, na trhu, um, mal, společném trhu pro malé střední podniky podniky musí být adekvátní a musí této výzvě dostat. Já tady se zmíním ještě o dalších věcech. Definice malého středního podniku, na tom nám záleží, ta zůstává relevantní. Nesmíme ji měnit. Dále unijní nástroje, například ten vyslanec pro malé střední podniky, který bude v neustálém kontaktu, to je třeba vylepšit a z pohledu i aspektu fungování například zajistit, že tento vyslanec disponuje hloubkovými znalostmi toho, jak to vypadá, je v neustálém kontaktu například například se združeními, s komorami, zatím z celé řady důvodů k tomu nedochází. Pak ta digitalizace. Tam je klíčové hovořit k přístupu e, k neosobním datům, což není vždy snadné pro malé střední podniky, protože je vytlačují větší hráči. Datová strategie tedy, kterou komise koncipuje, bude klíčová v tom, jak bude koncipována, aby malé střední podniky mohly těžit z digitalizace pro kterou se rozhodnou. Tedy přístup pro neosobní data, e, vývoj veřejných financí a e, programování typu open source. Mm, data na trhu, na elektronickém trhu, tam e, chceme, aby nařízení o datech bylo tak dodržováno, aby tam nenastávaly neférové komerční praktiky, aby velké platformy nediskriminovaly malé obchodníky, které chtějí obchodovat eh, elektronicky. No a rovněž ty pozdní platby. Tam k ním dochází dokonce i Mm, když má podnik být placen vládou. Chceme, aby malé střední podniky se nemuseli s tímto potýkat. Děkuji zpravodajce, tam sdílíme mnohé i s představiteli jiných politických skupin. Věřím, že se nám podaří dosáhnout dobrého kvalitního textu. Je to slibné. Schmark, um, then on behalf of ID, Mrs. Děkuji a paní Isabel Tovalieri za ID zřejmě. Uh, přenosu. Buongiorno a tutti. Sono... Děkuji. Eh, jsem velice ráda, že tento můj první příspěvek ve výboru je věnován tématu, které je pro mne velice eh, drahé a je důležité také pro můj region Lombardii. Malé a střední podniky jsou určitě takovým pulzujícím srdcem mého regionu, eh, které má politická skupina eh, vidí eh, s velkou, dívá se na ně s velkou pozorností a s respektem především v tomto obtížném období a kolega Borgia je v jiném výboru zpravodajem ke stejnému bodu. V každém eh, případě je třeba postupovat eh, pragmaticky a konkrétně. My jsme zde všichni proto, abychom eh, přispěli k této debatě, protože těch reakcí a odpovědí, které naši podnikatelé očekávají, je celá řada. Takže děkuji za to stanovisko a přejdu k pozměňovacím návrhům. 9, 23 a 39, to znamená malé a střední podniky jako body ústřední pro obnovu evropského hospodářství v době po covidu, jak zaručit eh, centrálnost eh, malých a středních podniků. Určitě je třeba se i na vnitřním trhu vyhnout nekalé konkurenci, tak jak to říká návrh číslo 30 a připomenout, eh, že spravedlivá soutěž i ze respektive, eh, že ta nekalá soutěž probíhala již před covidem ze strany řady třetích zemí. Toto téma samozřejmě eh, je také třeba řešit, jak říkáme v bodu 33. Dále je zde také otázka pragmatického environmentu environmentalismu, který nesmí být ideologický. To je obsahem bodu 35. Pokud chceme podporovat obnovu, nemůžeme ukládat malým a středním podnikům další zátěž, která často je označena jako zelená, ekologická, ale v podstatě to často eh, škodí našim podnikům, především eh, v konkurenci s těmi eh, třetími subjekty ze třetích zemí. Dále je zde bod číslo 61, to znamená zjednodušení k výběrovým řízením, tak abychom umožnili širší účast malých a středních podniků. Eh, zároveň to vše musí eh, probíhat eh, v rámci spravedlivé hospodářské soutěže. A určitě, pokud bychom tuto účast v nabídkových řízeních usnadnili, byl by to dobrý signál. A bod číslo 77, to jsou rodinné podniky. Eh, tam eh, se o tom příliš eh, nehovoří, ale je to velice důležité nejen pro země středozemního moře. Jak Evropská komise upozorňuje, důležitost rodinných podniků, což jsou velice často malé a střední podniky, je zásadní. Jsou důležité nejen pro hospodářství a práci jako takovou, ale také pro společnost a místní komunity. A proto je velice důležité, aby se v té zprávě objevila i nějaká zmínka o rodinných podnicích. To je vše. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost a budu se těšit na další fázi jednání. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dále za zelené pan Marcel Kolaja a je to opět na dálku. Marceli, prosím, máte slovo. Okay, Mr. Kolaja is not connected. Pan Kolaja není s námi ve spojení? Je nebo není? Pokud není, tak potom budeme pokračovat. He's not connected. Yeah, if anyone else from the... Yeah, we'll try to connect. Pokusíme se jej kontaktovat. Dobře tady, budeme pokračovat. EKR. Pan Kosmazrovský, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Je to v této komisi můj první prohlášení. Zdravím všechny. Já bych velice srdečně rád poděkoval paní zpravodajce za přípravu návrhu tohoto stanoviska. Já stoprocentně souhlasím se situace malých a středních podniků na evropských trzích. Vyžaduje, aby se jim změnily podmínky, aby mohli lépe čelit velkým hráčům. A právě ta pandemie způsobila, že jsou to ty malé a střední podniky, eh, kterým likvidace hrozí v první řadě. Proto je třeba jim usnadnit možnost lépe obchodovat v celé EU, protože právě malé a střední podniky by měly těžit z toho, že deregulujeme, že omezujeme byrokracii. Bohužel ale sledujeme situaci, kde některé členské státy to řečí jednostraně a tím omezují hospodářskou soutěž. To zejména se týká sektoru dopravních služeb. Pandemie nemůže v žádném případě uh, zdůvodňovat takovéto jednostranné kroky a zde musí komise rozhodným způsobem zasáhnout. Zejména musíme dávat pozor na zajištění příslušné účasti malých středních podniků na digitalizaci, kde to vše dominují velcí hráči a které z té digitalizace obrovsky těží. Tam musíme právě malé a střední podniky příslušným způsobem podpořit, protože malé a střední firmy mají poměrně menší menší šanci těžit z technologické revoluce. A přitom oni si potřebují rovněž rozšiřovat nabídku a lépe e, usnadnit obchodování. Další problémová oblast je účast malých středních podniků na, zada na veřejných um, výběrových řízeních. Zatím malé střední podniky pokud se jim dá tato šance tak to může být záchrana pro ně. Já jsem tedy podal příslušné pozměnící návrhy, to stanovisko už je velice slibné a doufám, že se i můj hlas dostane do těch kompromisů. Děkuji vám. Thank you very much. Um, we can now return uh, to the Green CFA because Mr. Kolaja is now here. Mar Máme pana Kolaju již na místě, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, za předložení návrhu stanoviska. Jsem moc rád, že je zde poukázáno na potřebu, aby malé a střední podniky přežily krizi. Já jsem kdysi mýval sám malou firmu, takže vidím spoustu možností, jak na co se zaměřit. Obecně řečeno souhlasíme s přístupem zpravodajky v řadě oblastí. Nicméně je důležité pro moji skupinu, abychom se ujistili o udržitelnosti a vysoké úrovni ochrany osobních údajů, aby to bylo středobodem naší strategie. Pokud hovoříme o administrativní zátěži na malé a střední podniky, měli bychom navrhovat novou legislativu způsobem, který již bere v potaz možné dopady na trh, včetně nekalé soutěže, jako jsou agresivně šikanozní eh, žaloby, které se objevují v tomto sektoru. Potom je zde přístup k financím a nefinanční, nepeněžní eh, podpora, jako je technická pomoc nebo sdílení údajů, sdílení znalostí mezi akademickou půdou a podnikatelskou sférou. Pak pozdní platby, to je velice důležitý problém, který musíme řešit, ale zároveň ty první roky, kdy ještě portfolio zákazníků není tak rozšířené, tak malé střední podniky by mohly využít více možností v oblasti veřejných nabídek. Velice se těším na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji, Marceli. A Gue, paní Konečná, prosím. Zřejmě přenos máme navázáno spojení. Paní Konečná zřejmě není na lince, takže se táže, zda je zde někdo za GUE. Myslím, že máme i čas, tak pokud se chce přihlásit o slovo někdo další, tak má možnost. Prostor na to je. Nikoli. V tom případě se vracíme ke zpravodajce a dáváme opět slovo Liše, která má tři minuty na závěrečné vystoupení. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za jejich hodnotné příspěvky do debaty. Mám za to, že se na mnohem shodujeme, pokud jde o náš, náš přístup k malým a středním podnikům. Zazněla zde uh, Otázka přístupu k financování. Budeme muset podpořit malé a střední podniky v těchto těžkých dobách zasažených pandemii. Doufám, že se sejdeme i osobně nad touto tematikou a jak již jsem říkala, všechny vaše připomínky si beru k srdci, stejně jako pozměňovací návrhy. A když budu zpracovávat kompromisní návrhy, tak eh, všechno, co zaznělo, zapracuji. Těším se na spolupráci s vámi a zároveň i děkuji svému týmu a sekretariátu za jeho hodnotné přispění. Děkuji. Děkuji za závěrečné vystoupení. Já tedy zopakuji, že hlasovat se bude 28. září. Vedli jsme se velice dobře, pokud jde o časové rozložení dnešního zasedání, protože se dostáváme na konec našeho zasedání a sejdeme se v 16.45, kdy budou oznámeny výsledky hlasování. Uvidíme se tedy v 16.45.